věcem. Já jsem chtěla eh, říct, že naše politická skupina úplně souhlasí s panem Salafrankou v této věci. Abychom tedy jen hlasovali. Děkuji vám. Paní De Kaiser tedy také souhlasila. Podle pořadu jednání budeme hlasovat o zprávě pana Dafa, o návrhu protokolu o aplikaci Charty základních práv Evropské unie v České republice. budeme hlasovat jmenovitě. Podle zjednodušeného postupu zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to přijato, blahopřeji panu Dafovi. Přijdeme k druhé zprávě pana Dafa. Návrh protokolu uplatňování listiny základních práv Evropské unie v České republice. Jedná se o konzultaci. Jedná se návrh usnesení. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro první část? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato budeme hlasovat o návrhu usnesení jako takovém. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Blahopřeji panu Dafovi. Podle pořadu jednání budeme hlasovat o zprávě pana Lópeze Isturize Vajta a paní Parvanové o vzájemném uznávání ochranných opatření v občanských věcech podle zjednodušeného postupu. Budeme hlasovat jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Blahopřeji oběma zpravodajům. Podle pořadu jednání dále budeme hlasovat o zprávě pana Šťastného, dohoda mezi EU a Kanadou o celní spolupráci v záležitostech týkajících se bezpečnosti dodavatelského řetězce. Pan Šťastný žádá o slovo. Lepta. Thank you, Madam President Děkuji vám, paní předsedající. Nyní hlasujeme o schválení dohody mezi EU a Kanadou v záležitostech e, týkajících se bezpečnosti dodavatelského řetězce. Navrhovaná dohoda e, staví na dohodě z roku 1998 o vzájemné pomoci v celních otázkách a vytváří tak právní základ pro spolupráci mezi EU a Kanadou v bezpečnosti dodavatelského řetězce a řízení rizik. Zároveň eh, otvírá dveře pro vzájemné dohody o bezpečnosti v celních otázkách, zajištění bezpečnosti logistického řetězce, včetně bezpečnosti kontejnerů a usnadňuje legitimní obchod. E, tato dohoda nemá pro rozpočet EU žádné dopady, zcela jistě zlepší naše obchodní vztahy s Kanadou a zároveň doplňuje a napomáhá komplexní obchodní dohodě, e, vyjednávání o níž by mělo, doufám, brzy skončit. Děkuji. Děkuji vám, pane Šťastný. Budeme hlasovat o vaší zprávě. Jmenovité hlasování, které právě zahajuji, prosím. Končím hlasování. A doporučení je přijato. Blahopřeji panu Šťastnému. Dále budeme hlasovat o zprávě pana Gigolda o Evropském orgánu pro bankovnictví a obezřednostní dohled nad úvěrovými institucemi. Nejdříve budeme hlasovat o pozměňovací návrhu 2. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Následující pozměňovací návrh tedy odpadá a budeme hlasovat o celém návrhu. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pan Gigold má slovo. Uh, Vážení kolegové, nyní hlasujeme. Hlasovali jsme právě o obsahu změn, které jsou nezbytné pro Evropský orgán pro bankovnictví, aby bylo možné eh, přidělit odpovídající pravomoci Evropské centrální bance ve společné bankovní unii, kterou prosazujeme již dlouhou dobu, bohužel některé členské státy dosud nejsou připraveny k ratifikaci a proto Eh, právě změny v orgánu EBA by měly vypadat tak, aby i nadále byly ponechány pravomoci, aby pravomoce podle zprávy paní Marian Tyson přešly eh, ke společnému orgánu pro dohled nad bankovnictvím a konečné hlasování o legislativě pak bude muset být odloženo tak, aby bylo možné i nadále kontrolovat demokratický proces v realizaci společné rozpočtové a bankovní unie. Proto žádám o odložení legislativní části hlasování. Děkuji vám, pane Gigolde. Budeme hlasovat o návrhu zpravodaje. Kdo je proto, aby se odložil hlasování o legislativním návrhu? Pro, proti, zdrželi se. Přijato. Takže závěrečné hlasování se bude konat později. Přijdeme ke zprávě paní Tyson. Svěření zvláštních úkolů týkajících se politik, které se vztahují k obezřetnímu dohledu nad úrovní institucemi. Pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Budeme hlasovat o celém návrhu. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Paní Tyson, máte slovo. Já dank voorzitter. Voorzitter, eh, ook... Moc krát eh, děkuji, pane předsedo. Já bych eh, byla ráda, kdybychom mohli o legislativním usnesením hlasovat později podle pravidla 57.12, podobně jako v Sengi Gold. V pondělí v 17.00 jsme diskutovali o programu, tam to bylo zneseno a byla bych tedy ráda, kdybychom mohli hlasovat o návrhu legislativního usnesení později. Moc Děkuji vám, paní Eh, Tyson, kdo je pro toto odložení, kdo je proti, zdrželi se, přijat. Závěrečné hlasování tedy odloženo. Přejdeme ke zprávě paní Rojtové o harmonizaci právních předpisů členských států o pyrotechnických výrobcích. Paní Rojtová má slovo.

výboru pro vnitřní trh a EPP. Kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Odpadá další pozměňovací návrh tím pádem a budeme hlasovat o celém návrhu zprávy. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijata. Budeme hlasovat o návrhu legislativního usnesení a to jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato, blahopřeji paní Rojtové. Místo předseda Evropské komise Oli bych chtěl přednést prohlášení. I would love to be vice já bych velmi rád byl místo předsedu Evropského parlamentu, ale nejsem. Vážená paní předsedající, vážení poslanci, já jsem s osobou, který, která není příliš naladěna k pyrotechnice, nicméně chci poblahopřát paní Rojtové ehm, a poděkovat jí za úsilí ve zpracování tohoto návrhu v duchu kompromisu a ve snaze dosáhnout schody v prvním čtení komise nebude stát v cestě mezi institucionální dohodě a proto vítá tento kompromisní balíček a těší se na jeho rychlé přijetí. Nicméně komise má zároveň také určité obavy z hlediska kompetencí výboru, který ustavuje tato směrnice a v této souvislosti ehm, vydává prohlášení, které zaslalo parlamentu k tomuto tématu. Budeme hlasovat o zprávě pana Borise, uplatňování směrnice o audiovizuálních mediálních službách. Nejdříve budeme hlasovat o stavci 5. První část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijata. Druhá část pro? Proti? Zdrželi se? Přijata. Odstavec 28. Kdo je pro? První část. Kdo je proti? Zdrželi se? Přijata. Druhá část se hlasuje jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijata. Odstavec 29. Hlasujeme jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Odstavec 30. Jmenovité hlasování. Zahoji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Odstavec 42. Oddělené hlasování. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Odstavec 44. Kdo je pro první část? Proti? Zdrželi se? Přijata druhá část, kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijata. Odstave 45. Kdo je pro první část? Proti? Zdrželi se? Přijata. Kdo je pro druhou část? Proti? Zdrželi se? Přijata. Odstave 47. Kdo je pro první část? Proti? Zdrželi se přijata. Kdo je pro druhou část? Proti? Zdrželi se přijata. Odstavec 54. Hlasujeme jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Odstavec 69. Oddělené hlasování. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Celý návrh usnesení hlasujeme jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato a já blahopřeji panu Borisovi a přeji vám dobrou chuť. My colleague is coming.